Bene. Oui. le premier, eh, primo punto del První bod na pořadu jednání od 15 hodin je zpráva pana Kramera. Čekali jsme na vás, takže vám hned dávám slovo, prosím. Budete hovořit o nástroji pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste na mě čekali, protože eh, ono vůbec nebylo naplánované, že já budu prvním bodem dnes odpoledne, ale dobře, můžeme začít. Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti eh, s třetími zeměmi, to je velmi důležité a já se pokusím během několika minut eh, popsat, co jsem ve zprávě navrhl a jaká je výchozí situace. Ehm, v tuto chvíli eh, se vytváří eh, civilní jaderné programy, což eh, pro nás znamená, i když samozřejmě se to mnohým v Evropě nelíbí, že z toho vyplývají i určité příležitosti pro naše hospodářství, pro náš výzkum a také pro ty, kteří vytváří bezpečnostní standardy, normy pro civilní využívání jaderné energie. Proto je smysluplné, abychom eh, zde pomýšleli na dohody a uzavírali dohody. Myslím si, že uděláme dobře, pokud návrh komise v této oblasti do velké míry podpoříme. Já sám mám v podstatě pouze dvě věci, které bych doplnil nebo možná spíše posílil. Myslím si, že s ohledem na události ve Fukušimě se ukázalo, jak je důležité, aby provozovatelé a stavitelé jaderných elektráren byli zcela nezávislí a aby také eh, operovali na sobě vzájemně eh, zcela nezávisle, tedy nezávisle na povolovacích eh, orgánech. Musí tedy být opravdu zajištěna naprostá nezávislost, aby se nesmísily zájmy a aby jsme, abychom zabránili do té míry, do které je to možné, také lidským chybám, lidskému omylu. Neměli bychom eh, eh, zabránit tomu, aby budování Tedy, neboli měli bychom tady poskytovat pouze pomoc, ale ne finanční prostředky, pokud jde o eh, jaderné elektrárny. Budeme přispívat pouze pomocí k bezpečnosti těchto zařízení. K postupu tuto chvíli probíhá postup eh, konzultace, což znamená, že předtím, než padne eh, formální rozhodnutí někde na úrovni rady, bude Evropský parlament konzultován. Já jsem zjistil, že komise hm, nebo rada eh, s Euratomem vypracovali již zcela hotový smluvní text a tím pádem práce Evropského parlamentu začíná být zcela bez smyslu, zbytečná a proto bych chtěl u této příležitosti jasně upozornit na to, že smyslem tohoto postupu je, aby se do toho zapojil Evropský parlament. To znamená, měli jste na příspěvek Evropského parlamentu čekat. Říkám radě a komisi. Eh, spolupráce s třetími zeměmi je naše téma, nejde o, o jadernou bezpečnost v Evropě, to je něco zcela jiného. Tady jde opravdu o to, jakým způsobem my můžeme přispět a chceme přispět k jaderné bezpečnosti mimo Evropu. Víc už eh, k této zprávě nemám co dodat. Děkuji. A slovo má paní kolegyně Jordan. Lípa. Um, Rada by eh, podprla eh, kolega. Děkuji. Eh, ráda bych podpořila pana kolegu Kramera, který řekl, že pro jadernou bezpečnost je zcela klíčové, aby existoval nezávislý regulační orgán. A ta zlepšení, která navrhuje, mě připadají dobrá a také nutná. Já osobně je podporuji. Samozřejmě jsou zde i pozměňovací návrhy, u kterých eh, očekávám, že bude ještě určitý prostor eh, ke spolupráci, že dospějeme ke kompromisům. Tento dokument je podle mne pozitivní. Jsem ráda, že se zde nesměšují věci, které by mohly bránit případnému rozvoji jádra. A že by hovořili tedy zároveň o věcech interních pro EU, protože to není téma. Tento dokument se omezuje pouze na země, které mají jaderný program nebo které už mají jaderné elektrárny. To znamená, mají už jinou úroveň jaderné bezpečnosti a potom je nutné samozřejmě spolupracovat se třetími zeměmi, Především pokud se jedná o země, které už mají fungující jaderné elektrárny. V tom návrhu komise nám právě chybí větší role Evropského parlamentu. My jako parlament bychom to tam měli prosadit, protože musíme být neustále informováni o vývoji tohoto nástroje a je nutné ještě vyjasnit definici high income countries, eh, země s vysokým příjmem. Pokud jde o ten nezávislý regulační orgán, je třeba zdůraznit také lidské zdroje, podle mého názoru, a hledání synergií také s výzkumným programem, který je financován Euratomem. Kromě toho by bylo dobré využít tento nástroj stejně jako zbraň v našich rukou k tomu, abychom motivovali třetí země k tomu, aby se přiblížili podobným úrovním bezpečnosti, které máme my v Evropské unii, které tedy realizujeme díky novým zátěžovým testům. Děkuji, slovo má pan Vidal Quadras. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi na zlepšování jaderné bezpečnosti vždycky byla tradičním a důležitým prvkem naší politiky v této oblasti. Dnes, kromě toho, je to obzvláště relevantní v okamžiku, kdy v Evropě jsou členské státy, které zcela změnily orientaci, pokud jde o jejich eh, jaderné programy. A navíc na mezinárodní scéně, ve světě, je spousta třetích zemí, které jsou rozhodnuty budovat jaderné elektrárny už se do tohoto budování pustili. Čína, Indie, Rusko, Bělorusko, Bangladeš, Větnam a v rámci této vlny nukleárních programů ve světě Evropská unie musí pracovat na tom, aby tyto země stavěly své jaderné elektrárny v souladu s bezpečnostními normami, s odpovídajícími bezpečnostními normami které budou odpovídat těm evropským bezpečnostním standardům. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost tomuto nástroji, který byl vytvořen v roce 2007 s cílem posílit naši spolupráci nejen se zeměmi eh, v našem okamžitém sousedství, ale vůbec se všemi zeměmi světa, které mají zájem eh, rozvíjet využívání jaderné energie pro civilní účely. Návrh komise je v zásadě dobrý a náš kolega Kramer přináší velmi zajímavá zlepšení. Díky nimž eh, by tato směrnice, jak doufáme, byla ještě vhodnější. Jsem toho názoru, že velmi přínosné jsou především odkazy, které se týkají zlepšení řízení a také nezávislosti regulačních orgánů. Tento bod v některých zemích je klíčový, protože v Evropě jsme vynaložili velké úsilí na to, aby regulační orgán byl nezávislý na politické moci. A v těchto třetích zemích eh, musíme usilovat o to, aby to bylo také tak. Také je velmi dobré, jak už říkal pan kolega Kramer, zdůrazňovat význam mezinárodní spolupráce, který by nám měl pomoci respektovat normy na nešíření, eh, které by měly být čím dál přísnější. Vidíme, co se děje v Iránu s tím iránským jaderným programem. Takže tady myslím, že pan Kramer uhodil hřebík na hlavičku. A nesmíme zapomínat, jak připomíná také pozměňovací návrh 6 zpravodaje, že máme zájem na podpoře na smlouvání a zapojení eh, evropských odborníků do těchto procesů ve třetích zemích. Některé členské státy se vzdali svých eh, jaderných programů, i když já si myslím, že zatím ještě nebylo řečeno poslední slovo a někteří, eh, kteří ustoupili od svých jaderných programů, své stanovisko střednědobě přehodnotí. Nicméně je zde velké riziko, že přijdeme o lidský kapitál a o znalosti v této oblasti v Evropě. A proto je dobré, aby naši odborníci, především mladí, kteří začínají, se účastnili těchto programů ve třetích zemích, abychom si my zachovali tyto znalosti s ohledem na budoucnost. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan kolega Žado. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Naslouchal jsem eh, kolegovi Kvadrasovi, velmi mě to zajímá a on hovořil o jaderných elektrárnách v Bangladeši. To je zajímavé, protože eh, já jsem tam byl, eh, pracoval jsem tam tehdy pro evropskou delegaci a velkým projektem té doby Eh, bylo eh, vytvořit velké přehrady a tady opravdu to byla velká mezinárodní spolupráce, vydali se velké peníze na expertízu, aby prostě vybudovali uh, dobrou přehradu, tak aby nedocházelo k nějakým zá, záplavám. Ale nakonec nepostavili ani jedinou před, po přehradu, protože řeky jsou natolik proměnlivé, že vlastně není vůbec možné Eh, kanalizovat eh, tyto řeky. A teď po nás chcete, aby, nebo se tam chce vybudovat eh, v této zemi tyto jaderné elektrárny v zemi, která je pravidelně zaplavována. Jsou tady určité perspektivy, vývo, nebo vychází se z toho, že jadernou energii je možné vybudovat všude, jaderné elektrárny, ale tak to není, i když třeba jste zastáncem této energie. Uh, Ehm, jaké máme zkušenosti v Evropě? Samozřejmě, dělali jsme zátěžové testy a víte, eh, že skupina zelených byla velice kritická vůči těmto testům, protože je tam celé řado, celá řada různých rizik, které vlastně eh, se neřešily, například eh, otázky požáru, nějakých útoků nebo nějakých podobných věcí a Eh, něco takového se týkalo Japonska a já si myslím, že tam to není zrovna povedený příklad eh, spolupráce eh, v oblasti snižování jaderného rizika. A potom dvě poslední věci. Ano, musíme samozřejmě zvýšit nezávislost eh, orgánů eh, pro eh, dohled nad jadernou bezpečností. To je velice důležité. Já neznám statut všech těchto no, orgánů. Já vím, že ve Francii jsou členové tohoto orgánu jmenovány politicky a když se podíváme na to, jak to tady vypadá s průmyslem, ať už je to jaderný nebo jiný, tak Tady uh, si myslím, že tím, že je to tedy založené politicky, tak tam není vlastně možné mít zcela nezávislé orgány. Eh, ta snaha vytvořit tady jaderné eh, elektrárny v různých zemích, to by vlastně mohlo vést i k šíření jaderných vlastně zbraní. Tady samozřejmě není jasná hranice mezi eh, elektrárnami a eh, jadernými, jiným použitím než civilním. Eh, v USA tam samozřejmě je to tak, že vše musí projít kongresem, jakmile se tam něco takového děje. V evropských zemích to příliš neexistuje, ale kladu si otázku, jestli bychom si mohli představit, eh, že by Evropský parlament se mohl vyjádřit eh, k vývozu eh, citlivých technologií, tedy jaderných technologií do některých zemích, například Francie, kdyby chtěla Kadáfimu v Libii prodat jaderní elektrárnu, a to tedy se stalo a takže tam, ať mi nikdo nevypráví, že to bylo k civilním účelům. Grazie. C'è qualcuno... Děkuji. Je zde někdo z komise? Ne. Takže slovo má pan Kramer, prosím. Vážení kolegové, děkuji vám za podporu mé zprávy. Těším se na mm, pozměňovací návrhy. A že se k tomu komise nevyjádří, to je poletování hodné, protože jaký smysl má konzultační postup, když píšeme texty, které nejsou nijak zohledněny, ehm, když jde o uzavření smlouvy s Euroatem. Eh, ty nejdůležitější eh, body mají konsensus, eh, governance, nezávislost úřadů. Um, asi nemá smysl jmenovat některé země jako případy. Uh, Eh, smlouva nemá za cíl budování um, jaderných elektráren. Doufám, že budeme schopni spolupracovat jenom tehdy, když mm, jednotlivé státy budou suverénně ehm, spolupracovat na svých eh, jaderných elektrárnách. Nemůž, nechceme někomu nic vnucovat. Ten nástroj, který je eh, na stole, je eh, smysluplný nástroj a děkuji vám za podporu. Grazie. Děkuji. Pane Kramere, připomínám, že datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je středa 5. září ve 12 hodin. A nyní přistoupíme k návrhu usnesení o konferenci smluvních stran v Kataru. Marita Ulfskok, prosím. Eh, thank you, Madam Chair. Eh, I'll speak... Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit švédsky. Toto je všechno, se to týká usnesení delegace Evropského parlamentu k, z, k summitu o změ, v Kataru o změně klimatu. Bude se o tom mluvit ještě v prosinci. Měli jsme je, diskuse s politickými frakcemi a je to pod vedením ITRE, jsme zodpovědným výborem a chceme zdůraznit ty body, kterými se nemohou zabývat jiné výbory. Poslední schůzka proběhne na začátku září a mohu vám říct, že teď máme text založený na textech z deseti předcházejících summitech o klametu. Mimo jiné jsme mluvili o výsledcích summitu v Riu. Řekli jsme, že jsme s tím spokojeni, takže to bylo dodáno do toho textu. Také jsme hovořili o G20 z Gavos, kde potvrdili rozhodnutí z minulých setkání týkajících se fosilních paliv, že postupně budou končit dotace. Co se týče zbytku, tak textu se hovoří o emisích CO2 z fosilních paliv. E, to nás e, znepokuje, protože v roce 2011 byly emise rekordní, i když jsme je měli snižovat, ale stál se pravý opak. Mnoho neevropských států hodně investuje do e, přechodu na jiné energie Komise by to měla analyzovat, co to bude znamenat pro naši budoucí konkurenceschopnost. Také mluvíme o finanční krizi. Finanční krize by neměla podkopávat naši vyjednávací pozici v Kataru. A co se týče potenciálu úspor energie, tak ten není plně využit. Není ani mezinárodně, ani v rámci EU. Také Hovoříme o trzích a cenových signálech, že eh, operátoři na trhu se chovají různými způsoby, které nejsou vždy ty pravé, mm, ty správné. Všechny politické skupiny, které na tomto pracují, chtějí zajistit, eh, abychom šli na summit s dobrým textem, kterého se, s kterým se můžeme všichni identifikovat, samozřejmě eh, s nutnými kompromisy, které budou muset, muset být uzavřeny. Děkuji. Kolega Žado. Děkuji, slovo má pan kolega Žado. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chci zdůraznit, eh, že paní zpravodajka pracovala opravdu kvalitně. Její práce nám umožňuje dosáhnout celé řady kompromisů v konstruktivním duchu. Možná je zde jedna věc, eh, kterou jsme dostatečně v této zprávě nezdůraznili. A to proto, že jsme nečekali, že to proběhne všechno tak rychle. Hovořilo se zde o uniku uhlíku, o takzvaném carbon leakage a o možné delokalizaci celé řadě odvětví. Nepočítali jsme s tím, že tyto delokalizace postihnou tento sektor tak rychle, především pokud jde o odvětví obnovitelných energií. Evropa pořád čelila velmi silné konkurenci a nekalé konkurenci ze strany Číny, která navýšila opravdu masivně své výrobní kapacity. To je dobře, Slouží to jejich cílům energie z obnovitelných zdrojů, ale zde jde skutečně o strategické dobývání světového trhu. USA reago- reagovaly velmi rychle, mají tam eh, celní poplatky, které dosahují 30 až 250 Nicméně pro Evropu jde o finance. Když o tom hovoříme s komisařem de Guchtem a Barosem, tak eh, se tváří opravdu velmi starostlivě, Trápí je to, ale nezazněla z jejich strany žádná oficiální reakce ani žádná strategie. V tom smyslu, že pokud jde o naše cíle energie z obnovitelných zdrojů, bychom chtěli mít průmysl v tomto odvětví, který bude inovativní, ale bude také na našem území. Já jsem říkal, že my teda podporujeme tuto zprávu, ale myslím si, že je nepřijatelné, aby Evropa zůstala se založenýma rukama. Pokud jde o ty náklady těch eh, fotovoltaických panelů, které směřují do USA, ale nikdy se tam nedostanou. Bude Evropa reagovat na tyto dodávky eh, fotopanelů nebo ne? Grazie. Děkuji. Slovo má paní kolegyně Hibner. Děkuji. Blíží se příští summit. Summit, který má přesunout otázku ochrany klimatu na skutečnou ochranu a nejen na vytváření nových eh, textů, které nejsou ani závazné. Pokud jde o naše politickou frakci, tak pro nás je především důležité, aby dohoda, která se navrhuje, byla skutečně na mezinárodní úrovni. Všechny dosavadní kroky, které byly na jednotlivých eh, setkáních a samitech uskutečněny, prakticky nepřinášely žádný efekt, protože my jsme nehovořili v podstatě o tom, co můžeme společně podepsat a jaký dokument bude tak závazný, ale pro celé společenství, nejen pro Evropu. Víme také na druhé straně, že bez globální dohody nemá větší význam, pokud jde tedy o kroky na úrovni Evropy, protože klíčovou otázkou je, aby ten boj s klimatickými změnami byl veden opravdu všude. A ten důraz, který zde klademe v prvním bodě, je právě zaměřen na globální dohodu. Je zde druhý bod, který také zdůrazňujeme. Dnes v době krize víme, že možná v budoucnu nastane tento moment, ale teď v této chvíli si nemůžeme dovolit zvyšovat ten cíl snižování eh, emisí na rok 2020. Ne, že my jako Evropa bychom to nezvládli, ale musíme si uvědomit, eh, že se k nám nikdo jiný už nepřipojí. Musíme mít tedy na paměti to, že je hospodářská krize a stavět před sebe další výzvy znamená dávat je pouze na papír. Jsou to papírové výzvy. Myslím si, že bychom se měli snažit o to, abychom dosáhli těch již stanovených eh, cílů, aby to neznamenalo pokles našeho hospodářství a evropské hospodářství obecně, aby nám průmysl neodcházel za hranice Evropské unie. A to tím více, že když přesuneme produkci mimo Evropskou unii, tak tím vůbec nesnížíme úroveň emisí. Ty emise budou, jenom budou přesunuty do jiných regionů. Pokud o předpokládaný e, růst potřeby energie, tak nemůžeme si skrývat, e, že se rozvíjí průmysl, lidé chtějí využívat e, toho dobra, co jim přináší civilizace, takže nemůžeme také si myslet, že tu energii potřebovat nebudeme. A v souvislosti s tím si musíme uvědomit, že možná i na území Evropy by rostly emise, ale my to nedovolíme, protože budeme udržovat všechny ty podmínky, které jsme se stanovili, protože se zaměříme na rozvoj nových technologií a nových řešení, která budou inovativní. Pokud jde o efektivní technologie fosilní, fosilních paliv, rozvoje technologií, lepších technologií, které nám možní větší energetickou účinnost. To, co říkal kolega, všechny nekonvenční zdroje energie, aby se mohly kumulovat, abychom mohli využívat solární energii kdykoliv. Zatím nemáme takovéto možnosti a víme o tom, že takováto inovace by dala šanci i k zvětšení nebo zvýšení počtu pracovních míst a dalo by šanci Evropě eh, k trvale udržitelnému rozvoji. Ještě jedna závažná otázka, kterou zde chceme eh, v tomto výboru řešit, eh, a to je důležitá věc, která se týká dovážených emisí. Opravdu už končím. Podle zprávy britského parlamentu, pokud jde o outsourcované emise, tak emise z dovážených, eh, dováženého zboží roste rychleji než eh, emise z naší produkce. A to je velmi znepokojivý jev a to eh, znamená, že se musíme také pozastavit nad tím, jak tomu předcházet, protože to je důležitý problém k řešení už teď v této chvíli. Děkuji. Děkuji a slovo má paní kolegyně Jordan. Vsako leto připravujeme to resolucijo in eh, poročeval. Děkuji, každý rok eh, připravujeme toto usnesení, tak tento druh usnesení. A před spravodajem eh, nebo spravodajkou vždy stojí tato výzva, co nového do toho usnesení letos dát. Je pravda, že z krátkodobého hlediska jsou zde nové ambice, pokud jde o snižování emisí. Nicméně je těžké začlenit je do tohoto usnesení. Takže co jiného k tomu ještě dodat? My víme, že Evropská unie pořád ještě bojuje proti krizi a má před sebou čím dál více problémů. Čína se ani neuvědomuje, ani nepocituje hospodářskou krizi. A podle mě to je věc, kterou si musíme uvědomit. A je to také jedna novinka, a sice, že všechny Environmentálně ekonomické ukazatele svědčí o tom, že Čína se bude muset chovat zodpovědněji, že na sebe bude muset vzít břemeno zodpovědnosti a to by mělo být jasně řečeno podle mého názoru i v našem usnesení. Chtěla bych, aby se toto usnesení obrátilo na komisi a žádalo je o to, aby v jednáních byla Evropská komise ambicioznější, pokud jde o rámec spolupráce na mezinárodní scéně. Klimatická politika se vždycky zaměřovala pouze na Evropskou unii. My jsme si stanovili cíle, my je dodržujeme, ale v budoucnosti naše politika pro boj proti klimatickým změnám musí být více zaměřena na mezinárodní scénu, vzhledem k tomu, že ty výzvy jsou globální a bez globální spolupráce nebudou výsledky. Ještě jedna věc, eh, která se týká tohoto usnesení, tam se říká, že Evropská unie a Spojené státy by měly ukázat, že je možné snižovat eh, emise skleníkových plynů, aniž by přitom byla snižována konkurenceschopnost. Já bych v tomto usnesení tyto věci neříkala, protože Čína a USA se mnohem lépe přizpůsobily krizi. Především tady Čína se lépe přizpůsobila krizi v porovnání s Evropskou unii. Takže možná bude lepší nic takového neříkat, eh, protože v tomto usnesení eh, Toto usnesení si vezmeme sebou na jednání a není dobré našim partnerům dávat do ruky věci, které jsou tak trochu znepokojivé. Pochybné. Prosím. Miss Jordan is right. <laughs> All these cup resolutions make me... Děkuji. Paní eh, Jordan má pravdu, to mě všechno připomíná Johna Logana a jeho projevy, protože to je v podstatě to samé, co se říká každý rok. Ano, chceme mezinárodní závaznou smlouvu nejenom kvůli klimatu, ale pro zajištění rovných podmínek a konkurenceschopnosti. Ale rok za rokem je stále obtížnější mm, zachovat si víru v, tuhletu, v tuto cestu. Nejlepší co by mohlo udělat pro klima, by bylo zrušit, aspoň ušetřit nějaké emise CO2. Myslím, že je naivní pořád věřit v závaznou dohodu, která, eh, kde bude i USA a Čína. Protože proč by Čína šla proti jedné ze svých základních principů v zahraničních vsazích a právně se zavázala mezinárodně a navíc s značným rizikem, že ztratí tvář, když americký kongres to pravděpodobně odmítne. Proto by bylo eh, mož, hm, hodné začít hledat nějaký jiný, více tržní přístup, protože nedostatečný no, pokrok hm, cesty přes OSN je mm, takový, že bychom se měli zaměřit na koordinaci těchto eh, snah a využít trhů. Můžeme udělat mnoho. Eh, nejlepší praxe, sdílení jejich, sektorální přístupy, větší spolupráce ve výzkumu a inovace, partnerství. Nebude to snažší než cesta přes OSN, ale je to proveditelnější a spíše to bude mít skutečné výsledky pro průmysl, konkurenceschopnost a klima. Děkuji. Děkuji kolegovi Rodemu. A je tady komise? Ano, prosím. Děkuji. grazie. Um, yes, thank you very much. Uh, Děkuji. Já chci říct něco o tom, jak jsme daleko v těch jednáních. Sešli jsme se v květnu. V Durbanu jsme um, mm, se nám podařilo na něčem dohodnout a v roce 2015 budeme mít dohodu všech stran. Letos hmm, a to je důležitý rok, budeme muset připravit jednání a e, připravit povahu, rozhodnout o povaze budoucího režimu, abychom, aby ten režim byl právně závazný a byli v něm všichni. To jsou důležité body. Čtyři roky je dlouhá doba, ale je důležité začít na pevných základech. V Durbanu jsme se shodli na čtyř klíčových bodech. Jedna, že e, akceptujeme aby to e, období, naše období začalo příští rok, dále, že všichni budou e, pokračovat směrem k právně závazné dohodě, že bude dichotomie mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi v závazcích. Mm, zvýšili jsme tedy naše cíle, co se týče závazků 2020. Důležité je, že jsme se dohodli na druhém závazku dle Kyotského protokolu. Není pochyb, že jdeme správným směrem. Bylo to odsouhlaseno v rámci balíčku, eh, kde jiné strany jednají v dobré víře. A je to tedy krok směrem k právně závazné dohodě. V květnu když jsme se sešli, tak řada zemí tlačila, eh, objevily se tady tlaky, které chtěli znovu otevírat některé věci. To je normální. Ministři něco odsouhlasí a byrokrati a straniny se to pokusí zvrátit. My ale musíme pokračovat dál a implementovat, co bylo odsouhlaseno loni. Také je důležité, že musíme zvýšit úroveň ambicí. Víme, že letos však bude, velmi důl, bude to velmi obtížné zvýšit úroveň závazků. A důležité, aby byly doplňkové iniciativy. Některé už byly zahájeny, a my je musíme maximálně využít a pokračovat v paralelních jednání. Samozřejmě někdy to jsou dlouhá obtížná jednání UN, jednání UNFCC, ale musíme pracovat i na jiné, mm, na jiných možnostech. Děkuji. Děkuji, slovo má zpravodajka paní kolegyně Ulskok, prosím. Eh, tak, fru ordförande. <clears throat> Já vill tacka för alla inlägg. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem, eh, kdo tady vystoupili. My samozřejmě nechceme znovu otevírat eh, obsah tohoto usnesení. Eh, je velice důležité, abychom tam zachovali to, čeho jsme dosáhli a ty i třeba skromné závazky. Musíme si udržet naši míru ambicí a měli bychom se snažit eh, dosáhnout závazné dohody. Z tohoto důvodu musíme eh, našim partnerům neustále opakovat to, oč jde všechny skupiny eh, se dohodly na tomto usnesení a to je důležité. A v tuto chvíli nechceme výrazně měnit to, co bylo dosaženo. Samozřejmě vnímáme, co se děje od setkání v Durbanu na světové scéně. Bude tedy asi potřeba text upravit, po případě doplnit, tak abychom přijeli takové znění, které by vyhovovalo všem aniž by to samozřejmě, eh, to celé, aby to celé nebylo spochybněno. A tady bude důležité toto tady takto podpořit v parlamentu i v OSN a víte, že je tam eh, více než 120 zemí, kterých se týká to, to vyjednávání. Není tady žádná jiná alternativa. Je potřeba vyjednávat a toto Eh, ten něco, co běží tím obvyklým způsobem, to je zřejmé, ale myslím si, že přesto jsme od Durbanu dosáhli pokroku. Někteří hovoří o tom, že eh, tento summit o klimatu nedosáhl žádných výsledků a na to můžeme odpovědět ano i ne. Byly dosaženy některé drobné kroky a nejdív je potřeba, abychom uzavřeli dohodu aby eh, Čína a USA uzavřeli dohodu, protože eh, pro nás ta dohoda nebyla dostatečně ambiciozní a není ani nadále. Význam eh, Evropské unie před touto dohodou byl významný, protože my jsme byli tím motorem tohoto setkání, my jsme vynaložili velké úsilí abychom eh, tam vyslali ty naše signály, ambiciozní eh, závěrečný výsledek samozřejmě neodpovídal našemu úsilí, ale právě proto musíme pokračovat naším směrem. Musíme eh, tedy si tady zachovat naše ambice, pokud je o v OSN politika v oblasti klimatu není něčím eh, zcela eh, omezeným časově, je to něco, co eh, pokračuje neustále, je to velmi důležité pro lidství, lidstvo pardon, a já jsem ráda, že se nám podařilo na tento text najít schodu ve všech skupinách. Děkuji paní kolegyně Ulskok. Takže pan kolega Žado požádal o slovo už po druhé. Dobře, už jsme uzavřeli debatu, ale máte jen minutu, tak prosím. Já se nechci znovu vzít slovo. Já jsem si vyslechl komisi, která odpověděla, pokud je o cíle, to je dobře, protože i Francie se teď přidala k zemím, které chtějí být ambicioznější. Ale my jsme výbor pro průmysl a já jsem chtěl vědět, jaké je stanovisko komise k tomu dovozu z Číny. Já si beru slovo znovu, protože jsem se na to ptal a nedostal jsem odpověď, paní předsedkyně. Eh, pan eh, poslanec má pocit, že jste neodpověděl na jeho otázku. Chcete k tomu něco dodat? Eh, prosím. Yes, no, thank you. Yes, no, the comment was well... Ah, ano, my jsme to vzali na vědomí, ale eh, to je něco, o čem budeme muset eh, skonzultovat s našimi kolegy eh, z ostatních oblastí, nejenom pokud je o klima, ale vzali jsme to na vědomí. Děkuji. Děkuji, takže budeme pokračovat dále a přistoupíme k bodu, který se týká energetické účinnosti a zrušení směrnice 2004 lomeno 8 a 2006 lomeno 32. Slovo má Klod Turmes, prosím. Uh, I think I have a question, a procedural question before... Uh, tak mám jednu uh, procedurální otázku předtím, ještě než se do toho pustíme. Já a e, stínoví zpravodajové e, jsme počítali s tím, že ta diskuze bude probíhat pět hodin a já bych nechtěl, abychom začali tuto diskuzi e, předtím, než se ujistíme, že jsme opravdu zavolali paní Hall, pana, pana Thompson a ostatní, protože jinak budou mít pocit, že je to k ním naprosto nespravedlivé. Možná, že bychom to měli eh, všechno ověřit předtím, než začnu, protože bych si nepřál, aby si mysleli, že já jsem tady byla, byl a oni neměli možnost se k tomu vyjádřit. Je to naše poslední eh, diskuze před zítřejším hlasováním a proto bych raději, abychom udělali pětiminutovou přestávku a ujistili se, že eh, mají možnost přijít, abychom jim aspoň zavolali, protože jinak si myslím, že to bude nespravedlivé. Říkám to proto, protože můj první bod bude poděkování všem stínovým zpravodajům za jejich eh, práci. Já bych nechtěl, aby se tady eh, vyvolal nějaký špatný pocit mezi stínovými zpravodaji. Prima, Je solo... Já jsem chtěla jen připomenout kolegu kolegovi Turmesovi, že pořad jednání není naplánovan podle jednotlivých hodin. Máme zde pouze přesný čas pro schůzi koordinátoru, ale ostatní body na pořadu jednání prostě jdou jeden za druhým. Začneme ve tři a potom u těch jednotlivých bodů není uvedeno přesně v kolik hodin začnou. Takže můžete si jen udělat představu, více méně, kdy ten bod bude diskutován, ale v pořadu jednání nemáte přesné časy. Slovo má Pilar del Castillo. Bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci zklamat svého drahého kolega, kolegu Klauda, ale nesmíme zapomenout na to, že se může klidně stát, že ti lidé už tady nejsou. A z rozumných a pochopitelných důvodů někteří stínoví zpravodajové už oznámili, že nemohou přijít. To je případ eh, Markuse Pípera, stínového zpravodaje z EPP, který zde nemůže být, takže já jsem měla vystoupit eh, jménem frakce, ale opravdu velmi stručně. Chtěla jsem poděkovat eh, a vyjádřit potěšení nad tím, že jsme dosáhli velké části toho, o to jsme usilovali. Taková je realita, Klode. Já prostě myslím, že musíme přistoupit eh, k rozpravě o tom bodu. Ta rozprava si myslím bude spočívat v tom, že ty eh, řekneš, čeho jsme vlastně dosáhli a já prostě tím svým příspěvkem, který teď zde mám, eh, už bych uzavřela to své vystoupení. Prostě je to dobrý výsledek a Měli jsme jednotný přístup, který byl důležitý, abychom dosáhli velké části toho, čeho jsme dosáhli, protože jinak by to bylo určitě mnohem složitější. V každém případě už jsme měli tolik příležitostí o tom diskutovat, a to jak v tomto výboru, tak i v rámci našich frakcí. Já klidně mohu dosvědčit, jak jsme o tom diskutovali v naší frakci a jsem přesvědčená, že tak to bylo i v ostatních frakcích a vzhledem k tomu, v jaké době se nacházíme, tak si myslím, že bychom měli tomu věnovat nepříliš mnoho času. Prostě eh, ty díky my rozhodně vyřídíme všem stínovým zpravodajům. Já rozhodně svému stínovému zpravodaji, kterému jsme děkovali tolikrát. Já jsem chtěla informovat kolega Turme, kolegu Turmese také o tom, že paní kolegyně Brita Thompson a paní Fiona Hall nás informovali o tom, že nemohou přijít. Takže Piper, Thompson a Hall tady stejně nejsou. Já jsem jakožto zpravodaj se musel ujistit, eh, eh, jak to je. Máme tedy tyto informace o tom, že tady z nějakých důvodů nemohou být a pokud to tak je, tak já jsem ochoten se tedy pustit do debaty. Mám pět minut? Nebo jak? Kolik, kolik času mám? Dobře, takže potom mě prosím zastavte, nebo to tady nastavte, aby se mi to tu ukazovalo. První věc, Celá diskuze začala minulý rok v červnu, když komise předložila svůj návrh a o rok později, nebo o rok a několik týdnů později, když eh, jsme v situaci širokého, široké podpory, už to vlastně podpořila rada. Zítra a to také schválí výbor ITRE a potom formálně eh, v září. Takže dobrá zpráva je, že přesto, že se nachází ve, ve vážné krizi, tak Evropa funguje, protože toto eh, byla velice složitá eh, legislativa, zvládli jsme ji během jednoho roku, takže to znamená, že parlament s radou a s komisí společně jsou schopni pracovat a posouvat Evropu vpřed. Od samého počátku jsem eh, tento návrh považoval za velký příspěvek eh, ke snaze posunout Evropu ven z krize. A v roce 2027 zemí, které jsou dnes členy Evropské unie, vydali za nákup eh, ropy a, a plynu asi 25 miliard nebo ještě více a v roce 2011 těch 27 zemí téměř, vydalo téměř 500 miliard na nákup eh, ropy a plynu, což je výsledek toho, že eh, naše zdroje eh, se těží méně, hlavně v Severním moři, a navíc se zvyšují ceny za tyto suroviny. Takže 500 miliard které se ztrácí z evropského hospodářství. A tímto návrhem jsme dosáhli toho, že část eh, tohoto jmění, které nám takto uniká, vrátíme zpět eh, takže eh, ten deficit, který máme v Evropské unii, částečně vlastně vykompenzujeme tímto způsobem, tím, že budeme kupovat méně ropy a plynu a eh, budeme mít více investic v Evropě, což znamená, že tady bude více pracovních míst, což potřebujeme a možná vlastně eh, také budeme mít určitý náskok v technologiích a náš průmysl díky tomu bude moci být aktivní na globálních trzích. Všichni budou potřebovat inovativní technologie, aby snižovali eh, spotřebu energie v budoucnosti. Pokud je o směrnici, tak jsou tady důležité dva aspekty. Jednak, eh, jaké cíle chceme dosáhnout a potom, Eh, jaká bude architektura této směrnice. Architekturou začnu. My jsme politické prohlášení z března 2007 eh, hlav, a, hlav státu a vlád, kteří řekli, že Evropa eh, by se měla zlepšit ve své energetické účinnosti o 20 Z toho jsme vlastně vyšli a touto směrnicí především článku 3, díky článku 3 a 19 toto politické prohlášení transformujeme na právní rámec, kde národní vlády budou rozhodovat o národních cílech energetické účinnosti. Tyto cíle budou oznámeny komisi a Evropská komise už v roce 2014 eh, ta čísla eh, v podstatě eh, tady zanalizuje a pokud v roce 2014 dohromady to, co členské státy nahlásí, nebude představovat 20 tak Evropská komise eh, eh, předloží nová opatření, kterými posílí eh, cíle jednotlivých zemí. Takže to je změna přístupu. Není to už pouhé politické prohlášení, ale je to skutečně právní rámec. Dále, pokud jde o energetickou účinnost budov, tak tam máme článek, kdy Není to tam tak, jak jsem to plánoval, což, čehož lituji, ale máme tady eh, poměrně silný článek o dlouhodobé eh, mapě, cestovní mapě, díky které každý členský stát bude muset mít dlouhodobý eh, přístup k tomu, jak, reno, jak pomoci lidem, aby renovovali budovy. A potom další důležité články je článek 8 o spotřebitelích v tomto článku Mm, tady musím říci, že nejsem příliš tímto článkem potěšen, protože eh, spotřebitelé nedostávají všechna práva, která by mít měli, takže na tom budeme muset ještě pracovat. Máme také eh, dobrý článek 13, 14 a 15. Eh, tady vlastně urychlujeme trh pro společnosti, které spoří energie Eh, odstranili jsme bariéry a usnadňujeme uzavírání smluv pro tyto firmy a členské státy vedeme k tomu, aby upravovali svá národní pravidla, eh, pokud jde o, o mm, vlastně eh, bydlení, které má několik vlastníků a jak vlastně i tady podporovat energetickou účinnost. Další věc, která byla velmi důležitá, to byl článek 6, o ten se bojovalo a také tedy povinnost úspor spořit energie. Členské státy tady nedosáhly 25% eh, paušální eh, výjimky. To lituji, ale to byla ta cena za dohodu eh, se vládami. a myslím si, že to dobré na tom je, že to bude mít dopad, bude to vést k tomu, že stále více členských států uh, aby tady byl eh, tady ten dánský, francouzský eh, tady přístup, tedy ten biznisový model eh, společností v oblasti energií, které v tuto chvíli prodávají ener- elektřinu a plyn, tak ti to budou i nadále provádět, ale budou také aktivní v oblasti služeb této věci a to napomůže průmyslovým procesům. Tam je to dodnes zablokováno, eh, kde jsou eh, příliš úzká očekávání, eh, příliš malá očekávání návratnosti, je to třeba 12 nebo 15 měsíců, to je příliš málo, ale pokud se nám podaří tyto věci propojit, tak se nám podaří eh, získat investice, eh, které budou dlouhé, nebo kde bude ta návratnost 3-4 roky a díky tomu eh, budou společnosti potom konkurenceschopnější. Potom jsou tam další věci a tam jsou i výjimky, ale ty budou moci být zrušeny, protože tady bude revize, obecná revize. Dále, co tato směrnice dosahuje? Jaké cíle dosahuje? Cílem je, eh, a to je v článku 3, 20 Tato směrnice sama o sobě dosáhne asi 15 nebo více za podmínky, a to mě trochu znepokojuje, že nový ekodesign a označování boilerů eh, proběhne, už se na tom pracuje a už je to vlastně integrováno do těch 15%. A já jsem trochu znepokojen, že některé členské státy, a zdá se, že i komise, tady ještě eh, nedali jasně vědět, kdy to rozhodnutí o boilerech eh, přijde. A já si myslím, že my bychom měli tlačit na komisi a členské státy, aby přijali toto opatření. A potom je tady druhé opatření, které může eh, vylepšit to skóre na více než 15%, a to se týká oxidu uhličitého. A, a tam bychom možná mohli získat 16,5 nebo 17 díky tomuto. To znamená, že se vlastně už blížíme těm 20 ale pravděpodobně v roce 2014 budeme muset využít revizní doložku eh, článku 3 a 16, eh, revizní doložku k článku 6, tak abychom dosáhli skutečně těch celých 20 Velice děkuji všem poslancům, kteří se do toho zapojili, tady stínovým zpravodajům a blahopřeji také paní předsedkyni která velmi pomáhala v jednání s radou a nejvíce děkuji našim eh, pracovníkům, mým spolupracovníkům, eh, Michel a dalšímu, a také sekretariátu na Skuji. Ten na tom velmi intenzivně pracoval celý rok, takže vám všem velmi děkuji za vaše přispění a Děkuji také pracovníkům všech politických skupin, všem asistentům. Bez vašeho úsilí by se nám nepodařilo tuto záležitost uzavřít. Děkuji kolegovi Turmesovi jménem všech i za to děkování, které jsme si nevždycky zasloužili. Teď hovořím za sebe. Slovo má kolega Vidal Quadras. Děkuji, paní předsedkyně být spokojen s výsledkem je opravdu dobré. Takže chci poblahopřát zpravodaj i všem, kteří se účastnili, protože když jsme pracovali na této směrnici o energetické účinnosti, tak jsme se setkali s trochu paradoxní situací. Na jedné straně všichni souhlasíme s tím, že energetická účinnost je tou nejpřímější a nejefektivnější cestou a nejpřístupnější cestou k tomu, abychom dosáhli svého cíle snížení emisí, zajištění bezpečnosti dodávek a také konkurenceschopnosti. To je jednomyslná schoda. Jen v malém počtu věcí se tak shodneme, jako na tom, že musíme dosáhnout mnohem efektivnější ekonomiky a mnohem efektivnějšího využívání energii. Takže na cíli a na principu se opravdu jasně shodneme v tomto výboru. Na druhé straně paradoxně tato směrnice přichází v obtížné chvíli. V nepohodlné chvíli. Proč? Protože na jedné straně vyžaduje od podniků působícím v tomto odvětví úsilí. A v době závažné recese a hluboké hospodářské krize je přirozené, že podniky se budou stavit proti všemu, co jim bude nakládat ještě další úkoly a znamenat další zátěž. A členské státy mají velké rozpočtové problémy, protože musí omezovat rozpočtový schodek, jsou zadlužení a objeví se najednou směrnice, která od nich bude vyžadovat eh, velmi rozhodnou legislativní akci, ale navíc ještě rozpočtové úsilí, tak je to taky zastihuje v okamžiku, který pro takovýto druh kroků není úplně nejvhodnější. Jak tedy vyřešit tento paradox? Já si myslím, že to, co udělal Klot, bylo opravdu na místě. Je třeba být flexibilní. On říká, jaké budou cíle, jaké budou metody a postupy, ale zároveň zde ponechává dostatečný prostor pro flexibilitu, aby každý členský stát v souladu se svými okolnostmi všeho druhu mohl splnit to, co je stanoveno ve směrnici. jak se často stává v tomto parlamentu, tak potom jsme jednali opravdu zodpovědně a seriózně a dosáhli jsme velmi dobrého výsledku v prvním čtení. Musíme poblahopřát zpravodaji a já souhlasím také plně s tím, že musíme poblahopřát a poděkovat také předsedkyni tohoto výboru a Klodovu týmu a také sekretariátu výboru pro průmysl a energetiku, který v tomto jednání ze sebe vydal opravdu to nejlepší. A to je velmi dobré, protože se udrží v dobré fyzické kondici a také pár kil zhubnou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Vidalu Quadrasovi. A slovo má paní Fiona Hall. Thank you. Děkuji. Já chci ještě poděkovat, eh, ještě další díky nad rámec eh, těch, kteří mi již děkoval pan Klot, eh, jim pracovníkům personálu. Já chci poděkovat dánskému předsednictví, které se hrálo velice konstruktivní roli v tomto jednání. A další člověk, kterému chci poděkovat, je Kolo Turmes sám, jako zpravodaj je velice obtížné si vzpomenout, jak nemožná se tato směrnice zdála dlouhou dobu. A předpokládalo se, že nebude možné um, dát 2000 pozměňovacích návrhů textu, který byl obtížný, a jemu se to podařilo. A um, získal text k jednání s radou, kterou měl podporu politických skupin. Pak se předpokládalo, že nikdy se nedohodneme s radou, protože jsme byli tak daleko od jejího rozhodování. Myslím, že všichni v parlamentu by měli velice poděkovat Klódovi za zkušenosti a schopnosti a důvěru, s jakou dokázal prezentovat pozici parlamentu a skutečnost, které dosáhl eh, velice eh, jasný, dobrý text za obtížných okolností. Všechna Kdyby všechna jednání z hlediska parlamentu dopadlo, dopadly takhle dobře, tak bychom byli skutečně spokojení. Děkuji paní kolegyni Hall. Ale ještě vidím, že je tady pan kolega Čičester, než dáme slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Je, je mi líto, že jsem část té rozpravy zmeškala, ale chci říct něco eh, jménem kolegyně paní Ford, která se omlouvá. I pracuje v trialogu jinde, ale požádala mě, abych poděkoval zpravodaji za jeho dobrou práci a stínovým zpravodajům za týmové úsilí této zprávě. Byl to obtížný úkol, hmm, pracovala velice tvrdě a zaslouží si gratulaci. To velice náročné téma. především té situaci mezi parlamentem a radou a požádala mě, abych řekl, že je velice ráda, že směrnice dá členským státům potřebnou flexibilitu, aby mohly implementovat nutná opatření pro energetickou účinnost. Ehm, ten ne- neexistence závazných um, národních cílů, někteří kolegové toho litují, že to tam není, ale já ne. Ehm, ona se domnívá, že by byly méně efektivní než ta opatření, která v té směrnici jsou. Pak je jak si na členských státech, aby eh, to splnili. Říká, že to je poprvé, co se členské státy přihlásily k závazným eh, cílům eh, energetické účinnosti. Já si myslím, že závazné cíle to je trošičku um, riskantní, ale O nás kolegové to chtěli, mě se domnívá, že to je kom, dobrý kompromis, takže zase gratuluji všem. Děkuji. Děkuji také kolego Čičestrovi, slovo má Pilar del Castillo. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že řada kolegů již hovořila a já chci říct jménem své frakce, který byl s stínovým zpravodajem, který tež chce um, ocenit tu práci um, odvedenou jim strany stínových zpravodajů a dalších. Podle um, těchto poznámek, v tom já s ním plně souhlasím, e, klíčové body, které e, e, kdy jsme si přáli, že by se ráda více k něčemu zavázala. A ten výsledek byl pod tím, co jsme mm, my propagovali jako frakce EPP, avšak EPP vítá, že to, co je v té směrnice, tak ho, toho lze dosáhnout flexibilními prostředky a to je velmi důležité, ta flexibilita. že můžeme posuzovat tuto směrnici pozitivně. Nechci to uh, dále rozvádět. Měli jsme hodně času na diskusi. Ale toto jsem chtěla říct za svoji frakci, především Marku Pipera, našeho stínového zpravodaje. Děkuji. Grazie. Děkuji. Zdá se mi, že už se nehlásí někdo další o slovo, takže slovo dostává komise. Prosím. Thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission, Děkuji, paní předsedkyně. Za komisi bych rád řekl, že to opravdu bylo fascinující a působivé vyjednávání. Uh, je pravda, že jsou tady některé aspekty, eh, které nás nakonec eh, zklamaly, ale jinak souhlasíme s tím, co vyjádřili všichni, kteří se přihlásili do diskuze, že je to velký krok vpřed a je to pro nás vlastně základ pro to, abychom eh, tady měli efektivní politiku na pevném základě. Jsou tady některá vylepšení, která Ehm, jsou velmi jasná ve srovnání s tím originálním textem komise. Ehm, hovořilo se tady o dlouhodobé strategii v oblasti ehm, budov a potom také oblast poptávky, tam je to lepší a to je také díky Evropskému parlamentu protože tady vyjednával za své velmi dobré myšlenky, takže jsme velmi rádi. Celý eh, vyjednávací tým předseda, všichni eh, byli velmi dobrým vyjednávacím partnerem pro radu a pro komisi a z tohoto důvodu se nám podařilo dosáhnout eh, tohoto dobrého výsledku. Za komisi mohu slíbit tři věci. Za prvé, budeme pokračovat a začneme provádět tuto směrnici, tedy budeme pokračovat v tom, aby členské státy ji mohly provádět co nejrychleji a potom v září už bychom chtěli začít jednat o tom, eh, co konkrétně budou řešit členské státy a potom pokud je o ekodesign, tak tam eh, Eh, budeme řešit ty věci, které zmínil pan Turmes, například eh, ty boilery a, a zrychlíme revizi, abychom eh, odstranili ty nedostatky při dosahování 20% a v roce 2014 potom chceme analyzovat pokrok členských států do té doby. Budeme pokračovat, myslíme si, že je to efektivní partnerství a děkujeme vám za to, že jste nám umožnili vypracovat společně takto užitečný základ. Bene, grazie. Děkuji. Na závěr Klot Turmes po všem tomto koncensu. I think it's easy to conclude. Uh... Já myslím, že je lehké zavřít, uzavřít tuto debatu. Myslím, že to byl také fascinující rok pro stínové zpravodaje, pro, uh, pro naše zaměstnance. Myslím, že jsme připraveni si dát trošku pauzu, abychom získali čerstvou energii po této velice intenzivní práci. Myslím, že um, tým komise, mm, přítomný tým komise, um, odvedl vynikající práci, ale to, uh, rozhodnutí o um, bylo odloženo a my skutečně potřebujeme tady udělat pokrok. Uh, je jasné, že mm, těch 15 plus, včetně těch kotlů, e, to prostě není pravda. To musí být zajištěno. Druhý aspekt potřebujeme jasné signály ze strany komise, písemné prohlášení, které jsme vyjednali na IUTS, tam jsme měli dlouhou diskusi s komisí na slovu urgentní, no, naléhavý. Já jsem mm, o tom mluvil s mm, kolegou z Envy, který je lékař a říkal, že když komise řekne, že je něco urgentní, tak on jako lékař si nevezme, když tedy někdo řekne, že, že je to urgentní, tak lékař začne hned jednat nebo operovat takže ne, nevezme si šestitýdenní dovolenou. Takže by mělo být jasné, že ta písemná deklarace, kterou jsme vyjednali s komisí, znamená, že ten slib, který je v té písemné deklaraci, což je změna toho jimního profilu, musí být prezentován před prázdninami a ne až po nich. Jinak získáme dojem, že komise která byla součástí jednání. Měli jsme velký rozpor s radou této věci a cesta, jak dosáhnout dohody na to UTS, byla ta písemná deklarace z institucionálních důvodů. Není možné, aby po podpisu písemné deklarace komise tedy nesplnila to, co podepsala takže nebudu mm, říkat nic víc konkrétního, ale měli byste toto předat své hierarchii. Myslím, že jsme připraveni zítra hlasovat a tyto mm, politiky účinnosti, se, které se budou organizovat na národní úrovni, tak čím dříve se to dostane v Německu, tedy na pořadne, tím lépe, tím lépe pro evropskou ekonomiku a konkurenceschopnost našeho průmyslu. Děkuji. Děkuji za velice laskavá slova Fiona, a Čes a další. Velice si toho vážím. Děkuji ještě jednou kolegu Turmesovi připomněl už, že hlasovat se bude zítra. Zítra dopoledne, tedy budeme hlasovat zde. Tím jsem ukončila zasedání komise, sejdeme se znovu, tedy výboru, sejdeme, sejdeme se zítra v 9 hodin a teď budeme pokračovat v práci s koordinátory, kteří už byli informováni o předsunutí času této schůze. Prosím.